Welcome to the press conference. Dobrý den, eh, vítám vás na této tiskové konferenci k balíčku mobility, který byl schválen dnes eh, Evropským parlamentem. Máme tady zpravodaje těch tří legislativních aktů. Je to jedna Kateřina Konečná pro směrnici, která se týká vysílání pracovníků, Hena Birkunen, týká se to nařízení eh, doby odpočinku a dalších pravidel a potom je tady Ismail Ertu, který měl na starosti řízení týká se přístupu k této profesi a trhu. Po úvodních prohlášeních otevřeme prostor pro vaše otázky. Prosím, představte se, zmiňte, z jakého média jste a pokud to bude možné, tak také uveďte, na eh, kterého z poslanců je vaše otázka mířena. Ti eh, novináři, kteří jsou připojeni na dálku, tak eh, můžete připojit různým způsobem a tlumočení je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině a češtině. A teď je řada na vás. Děkuji. Mluvit česky. A pro začátek, a protože jsem první a mám tu čest být první, a tak si dovolím poděkovat poděkovat eh, výboru pro dopravu Evropského parlamentu, jejich sekretariátu, všem našim asistentům, eh, svým dvou skvělým kolegům, protože eh, Mobility Package byl opravdu package a my jsme od začátku věděli, že buď všechno nebo nic a proto jsme se eh, snažili o to, aby to všechno bylo vlastně vzájemné, ve vzájemné kooperaci. Takže já myslím, že eh, se stojí za to po třech letech velmi intenzivního vyjednávání a práce poděkovat všem, kteří se na té práci podíleli a kteří nám byli oporou v tom, aby jsme dnes mohli stát tady před vámi a věděli, že Mobility Package je schválen. Já osobně v rámci Posting of Workers eh, musím ještě moc poděkovat eh, bývalé zpravodajce, která si prošla prvním čtením v tomto parlamentu s tímto mým dokumentem a to byla Maria Kilonen z Finska, která už nekandidovala, ale určitě ona byla také ta, která eh, má velký podíl na tom, že jsme dnes mohli říct, je to za námi a bezpečnější, spravedlivější a jasnější pravidla v dopravě prostě začnou fungovat. Eh, co se týče mé směrnice Posting of Drivers, vysílání řidičů, eh, byla to jedna z těch problematičtějších, protože se samozřejmě týkala pracovních práv, týkala se toho, aby řidiči, eh, aby jsme zrušili z velké části sociální dumping, který dnes existuje, abychom nastavili pravidla, abychom tady neměli řidiče, kteří nám budou celé týdny, měsíce cestovat po Evropě bez jakéhokoliv zastání. Já jsem moc ráda, že se nám podařilo společně i s odbory, ale i s dopravci vyjednat to, že se ti řidiči budou muset vracet domů. To znamená, nebude dál možná praxe, že budou stovky dnů na cestách bez jakéhokoliv kontaktu se svou rodinou, že mají právo nebo budou mít povinnost dokonce odjet eh, po čtyřech týdnech domů a odpočinout si, protože bezpečný řidič je odpočatý řidič. A eh, jsem také moc ráda, že se nám podařilo eh, to, že celý ten systém bude v podstatě propojený, bude to v tom systému IMI, Eh, propojeno tak, eh, je to systém pro výměnu informací o vnitřním trhu, který bude spravovat Evropská komise, že všichni podnikatelé v silniční dopravě, všichni, všechny státy a jejich kontrolní orgány budou přesně vědět, přesně vědět, vše, co potřebují vědět k tomu, kdo ten kamion řídí a samozřejmě také, jakým způsobem ten kamion eh, tou Evropou, Evropou projíždí. To, co je považuji za obrovské vítězství pro nás tady v Evropském parlamentu, a byla o tom velká debata na závěr, je určitě to, že eh, stejná pravidla budou platit i pro řidiče ze třetích zemí už eh, nebude praxe, že tady řidiči z třetích zemí a eh, Turecka, východu, Ruska, Běloruska, Ukrajiny budou jezdit eh, bez toho, aby vlastně na naše řidiče nějaká pravidla vůbec platila a na ně nikoliv. Podařilo se tam dát, že provozovatelé ze třetích zemí prostě nebudou mít konkurenční výhodu a myslím, že to je dobrý základ pro to, abychom eh, ochránili naše cesty, ochránili naše občany a ochránili všechny, kteří si ochranu zaslouží. Eh, je tam eh, také velká část o tom, že státy budou muset eh, ty, na, na, ty směrnice dodržovat a zároveň, že mají obrovské pravomoci ve vymáhání a že to není jenom tak, že to bude na papíře, ale že se budeme nebo budou muset snažit o to, aby všechna ta pravidla, tak jak jsou dána, byly realizovány. Uh, Protože to je propojeno, tak já bych dala slovo svým kolegům, kteří budou pokračovat, protože všechny ty části jsou velmi zajímavé a vlastně nakonec to dává ten podstatný smysl. Ale ještě jednou opakuju. Evropský parlament dnešním dnem eh, posvětil nebo podpořil to, aby evropské silnice byly bezpečnější, aby evropští, eh, evropští eh, dopravci měli jasná pravidla a aby řidiči kamionů a lehkých užitkových vozidel měli jasné pracovní podmínky a nebylo s nimi zacházeno jako s lidmi z jiné kategorie. Je to o bezpečnosti, je to o solidaritě a je to o pravidlech, které tady nebyly. A já jsem moc ráda, že se nám to tady společně všem třem povedlo, protože, jak jsem řekla na začátku, bylo to dílo všech a jedno bez druhého by nemělo smysl. Takže díky moc kolegům v Evropském parlamentu, že to s náma vybojovali a díky moc ještě jednou také celému sekretariátu TRAN za to, že nás podporovali, jak nás podporovali a našim eh, osobním spolupracovníkům za to, že to s náma vydrželi. Díky. Yes, thank you. Děkuji vám a já také já vás zdravím, eh, děkuji svým spoluspravodajům a všem, kdo se účastnil těchto dlouhých jednání, vyjednávání. Také chci poděkovat bývalému zpravedeji Winder Kampovi, který začal pracovat na eh, té práci o eh, čase řízení odpočinku a tachografech. Jako jedna z eh, zpravodajů jsem ráda, že po letech jednání se nyní byl finalizován balíček mobility. Nová pravidla přinášejí jasno Eh, v tomto sektoru, což je klíčové, protože dobře fungující, jasně regulovaná silniční doprava je jednou z hlavních pilířů našeho jednotného trhu. Dohoda v trialogu je výsledkem velice obsáhlých jednání, jak víte. Proces vyjednávání byl také velmi náročný, protože všechny členské znáty, politické skupiny, zájmové skupiny eh, měly velice jasné a často si protiřetící postoje. E, poslední dohoda z trialogu je pečlivě vyvážený kompromis, který kombinuje různé názory co nejvíce. Ta dohoda je e, rovnováhou mezi lepšími sociálními podmínkami pro řidiče a svobodou poskytovat přeshraniční služby pro operátory. Co týče eh, nařízení o časech odpočinku a řízení o tachografech, máme kompromis, který zlepšuje bezpečnost na silnicích a práva řidičů. Současně zavádí určitou flexibilitu pro firmy, které fungují v mezinárodní dopravě. Komise nyní připravuje a implementuje eh, doporučení na implementaci těchto ustanovení. Tyto pokyny budou zveřejněny na podzim. Ještě jednou chci zdůraznit hlavní body tohoto balíčku. Chci eh, říci, že tato nová pravidla zajistí rovné podmínky mezi operátory, což je důležité pro jednotný trh i pro podniky a zlepší bezpečnost na silnicích a pracovní podmínky řidičů, což je také velmi důležité. samozřejmě to zvýší kontrolu a mm, vynucování práva, protože je důležité, když máme společná pravidla, tak je klíčové, abychom kontrolovali, zda je všichni aplikují. To jsou tedy, to je něco na úvod z mé strany, já jsem připravena na vaše otázky. Pan Ertuk? Děkuji také z mé strany, děkuji e, svým kolegům, paní Virkumen, paní Konečné, také děkuji našemu personálu, kteří, díky kterým se eh, toto podařilo. Také chci připomenout um, našeho zpravodaje, který začal, eh, pana Jensen Josna, který na tom začal pracovat, bohužel zemřel. Jak řekla Kateřina, na tento balíček je výsledkem dobré spolupráce v rámci Evropského parlamentu mezi jednotlivými frakcemi. Já vím, že to nebylo snadné, protože rozdíly v rámci Evropské unie jsou e, teď veliké a koronakrize nám ukázala dramaticky, kde je to dilema. Máme situaci, Eh, centrálního trhu, především na eh, západě a severu, a pak máme periferii, eh, členské státy, periferní členské státy, které musí dodávat zboží z periferie na ty centrální trhy. A my jsme viděli v posledních více než deseti letech, že tento systém vytvořil velkou šedou zónu. A v této šedé zóně jsme museli konstatovat e, situaci, která e, byla založena na sociálním dumpingu, na vykořišťování řidičů a částečně na nízkých cenách. Pravidlo stejné ceny za stejnou službu nikdy neplatilo v tomto sektoru a tento balíček mobility proto bude velkým krokem k, pro Eh, ke korekci a usnadnění této situace. Eh, předpokládám, že budete mít stejné otázky později k těm detailům, a, ale já bych chtěl zmínit eh, několik hlavních bodů z mého v mé části balíčku, to je přístup na trh a takzvaná kabotáž. Máme situaci v Evropské unii takovou, že mezinárodní doprava je na jedné straně a kabotáž na druhé straně. Eh, problém eh, je, že mezinárodní doprava vedla k situaci na evropských silnicích. Někdy použil bych slovo kanibalizace. To je systém eh, závodů směrem dolů, které jsme museli zastavit. Tam šlo především, nebo důvod byl v tom, že velké logistické společnosti, především v severní a západní Evropě, mají eh, takzvané letterbox firmy v některých členských zemích, kde jsou nižší standardy, ale 365 dní v roce pracovali na centrálních trzích, kde jsou vysoké mzdy. Což vedlo k situaci, že i teď máme asi 25 nadměrné kapacity na tomto trhu. Všechny kamiony Eh, jsou zaparkovány na v ním trhu na severu a na západě a tato nadměrná kapacita vedla ke snižování cen a služeb. Abychom toto změnili, tak jsme museli spolupracovat jako v rámci balíčku, to znamená řízení, doba odpočinku, mm, na základě toho principu, že za stejnou práci je stejný plat ve celé Evropské unie, což byla zodpovědnost Kateřiny a myslím, že se nám to podařilo nakonec dobrým kompromisem. Kabotáž, dámy a pánové, my jsme nezměnili pravidlo kabotáže, které říkáte, že máte eh, možnost eh, tří operací v rámci sedmi dní, ale dali jsme tam takzvané ochlazovací období, což povede k tomu, že systematická ilegální kabotáž už nebude. Dále jasné nařízení proti těm eh, schránkovým firmám. Kritéria pro tyto firmy jsou teď tak vysoká, že nebude dávat smysl si je zakládat, co se týče financí, eh, eh, provozovny a tak dále. Je tam tolik kritérií, že už nebudou existovat ty schránky, poštovní schránky, mm, mm, mm, způsob kabotáže, odklazovací období. Byla situace taková, že ta kabotáž byla až do posud eh, mimo eh, směrnici o vysílání, teď je vnitř, to znamená, že když děláte kabotáž, musíte platit mzdy a standardy eh, země, kde především hm, fungujete, což je Eh, velký krok směrem k lepší regulaci a já chci připomenout, před rokem a půl mateřská směrnice o vysílání byla přijata a mm, balíček o mm, dopravě byl zvlášť, proto ten lex specialis, za který byla zodpovědná Kateřina. Máme tedy jasné spojení. mezi eh, tím místem zřízení firmy a místem práce. Doposud bylo, že prostě firmu eh, si založíte v členské zemi A, ale pracujete hlavně v zemi B, C, D a vůbec se nevracíte. Máme situaci, kdy firmy se nevrátily do země registrace 3 až 4 roky. Máme smutné, špatné příklady, ale dobře, to je jedna věc. Druhá věc, tyto takzvané LCB eh, jsou tam také začleněny, to znamená na silnicích eh, ty eh, vozidla 3,5 tuny jezdí bez sociální legislativy a bez tachografu, bez eh, doby odpočinku, takže jsme tam tyto lehká užitková eh, vožidla začlenili také. A vazba na místo zřízení a místa práce jsme eh, spojili s povinností vrátit se nejpozději do 8 týdnů přepravy. Po přepravě tedy. Takže toto jsou hlavní body z mého Eh, z mé části a těším se na vaše otázky. Děkuji všem, kdo přispěli k tomuto výsledku. Prosím. Já jsem Lara Postnova, jsem z bulgarské televize. Moje otázka je na pana Ertuga. Jak byste reagoval na kritiku bulharských poslanců, že tento balíček není v souladu se zeleným zelenou dohodou a zelenými ambicemi. Protože prázdné nákladáky a kamiony budou cestovat Evropou. Ano, Možná to není úplně zjevné od začátku, ale my úzce spolupracujeme s kontakty v členských zemí, které mají tyto problémy, protože jsou na periférii a mají ten handicap, že eh, mají nízké mzdy. A já se pokouším kolegům vysvětlovat, že pravidla stejná cena za stejnou službu nemůže mm, aplikovat s tímto modelem. A když s nimi mluvím osobně, tak oni řeknou, máte pravdu, ale musím říci, že v těchto zemích, mm, zem, kterou jste vy zmínila, vliv tohoto sektoru na politiku je tak vysoký, že i ti poslanci nemohou udělat to, co by si přáli. Já jsem jednal s kolegy, oni mi řekli, vy máte pravdu, ale my vám nemůžeme dát za pravdu, protože bychom měli velké problémy v naší straně doma. Takže tady chci být upřímný. Co se týče zeleného dílu, tak, jak jsem řekl, tak i teď máme 25 prázdných cest. A důvodem je nadměrná kapacita která už je teď na trhu a pokud máte vyšší kapacitu, nadměrnou kapacitu, tak budou kabiony, které budou čekat na terminálech, přístavech a podobně. Čekají na přepravu, na operaci. Pokud jich je, je příliš mnoho kamionů na silnicích, ceny jsou nízké, musíte brát všechno. To je ta kanibalizace trhu to, eh, návraty kamionů povedou k situaci, že tyto kamiony, které s nadměrnou kapacitou, především v střední a západní Evropě, se vrátí, vrátí zpátky. A když děláte mezinárodní dopravu, tak eh, budete jezdit v, tak v kruzích a neměl by to být problém vrátit se domů. A to je kontraverze, kterou od začátku nechápu. Pokud děláte mezinárodní dopravu, tak ani teď to není omezené. Mezinárodní doprava je e, v rámci směrnice o vysílání pracovníků s některými výjimkami, ale je tam. Pokud děláte mezinárodní přepravu, akceptujete, že děláte mezinárodní přepravu v kruzích. A to už jsem řekl, vedlo to k situaci, k šedé zóně, kdy se ty e, nákladáky celé týdny, měsíce, le, roky nevraceli domů. Thank you. Our next... Děkuji. Další otázka jde přes Skype. Kristiana Sandelesku z Rumunska, z časopisu Transit. Dobrý den, děkuji za tuto příležitost vám položit eh, otázku. Je to otázka na všechny řečníky. proč musí posílat východ do eh, evropské společnosti své řidiče domů každé tři nebo čtyři týdny? A proč do evropské firmy je můžou poslat eh, do sídla té firmy v západní Evropě? Nebo na nějaké místo, které ta firma vlastní. Takže proč je ta situace odlišná? proč je používán ten argument slučování rodin, když ti, kteří pracují pro firmy v západní Evropě, se se svými rodinami také nikdy nesetkají. Není to diskriminační a e, příliš zatěžující pro ty východoevropské společnosti? Paní Virkunen, děkuji za vaši otázku. Je to zásadní otázka, protože panuje hodně velké neporozumění těmto aspektům je důležité zdůraznit, že je to právo řidičů. Není to nic povinného a my také v úvodním ustanovení vyjasňujeme, že řidiči si můžou sami zvolit, kde stráví svou dobu odpočinku. To je důležité. Teď je to na těch společnostech, aby tu práci zorganizovali tak, aby ten řidič se mohl vrátit k tomu středisku té firmy, kde ten řidič odkud normálně pracuje, anebo kde má své bydliště. Jeho zaměstnavatel teď bude muset mu tu práci uspořádat tak, aby měl minimálně každé čtyři týdny tu možnost se vrátit do svého bydliště anebo do toho operačního střediska své firmy, pokud chce. Ten řidič má pořád možnost se rozhodnout, kde stráví svůj volný čas. Je to právo řidičů, ne nějaká povinnost. Ta povinnost je pro ty zaměstnavatele, aby tu práci zorganizovali patřičným způsobem, minimálně jednou za čtyři týdny, pokud budou řidiči chtít. Ta otázka eh, se týkala eh, řidičů, kteří jsou zaměstnáni západoevropskými firmami. Pokud ten řidič pracuje, řekněme, pro německou firmu a může se vrátit do sídla svého zaměstnavatele, tak se také nedostane domů. Této části komise připravuje pravidla, prováděcí pravidla, protože ehm, panuje pořád eh, eh, zmatek kolem těchto pravidel a komise slíbila, že do podzimu ta pravidla budou eh, vyjasněna, ale já chci ještě jednou zdůraznit, že to je povinností zaměstnavatelů, aby umožnili řidičům se vrátit domů, pokud chtějí. Další otázka. Já jsem eh, velmi rád, že Evropský parlament přijal tento balíček. Nemyslíte si, že už je trošku pozdě, protože teď už jsme v digitální době, už eh, jsme v době, kdy se používají různé nové aplikace. Eh, víme, že také americké společnosti využívají aplikace pro to, aby mohly sledovat své řidiče, své zásilky a eh, pracovní dobu a konkurují těm tradičním společnostem v Evropě. Zamýšleli jste se nad tím, nad těmito novými internetovými aplikacemi, které ty peníze potom směřují mimo Evropu? A také eh, mám další otázku. Eh, zamysleli jste se nad bezpečností eh, těch transportérů nebo těch, kteří jsou využíváni pro pro přepravu migrantů a velmi často potom se dostají do problémů s justicí. Who like to start? Would you like to answer? Yeah. Um, I think when, I'm, when I have understood that that Jestli jsem to správně pochopil, tak ta vaše první otázka se týkala konkurence ze třetích zemí. Pochopil jsem to správně? Mluvil jsem o Uberu. Ano, to je ta platformová ekonomika, ale jak říkala Kateřina, toto nařízení se musí vztahovat na všechny tyto společnosti, které podnikají v Evropské unii, pokud tady mají eh, svoji provozovnu nebo sídlo, tak potom musí aplikovat toto nařízení. Možná, že eh, vaše otázka se týká toho, jestli eh, Uber je přepravní společnost nebo ne, ale pokud budou dělat tento typ podnikání, tak ta pravidla budou muset splňovat. Oni Eh, například ty společnosti eh, dělali kabotáž, tak teď vidí, že internet jim dává nové možnosti. A eh, také říkají, že jim to může ušetřit značně náklady, třeba o 20%. Já jenom říkám, že dnes žijeme v digitální éře a přitom v Evropě trvalo dlouho, než se podařilo vůbec to zmodernizovat. Eh, já bych eh, jenom dodala, že eh, smart tachografy druhé generace, ze kterými přijde komise, a byla to velká debata, tak budou také o tom, že budou muset být certifikované. Já jsem velmi nakloněna celé digitální době, ale všichni víme, v jaké, jak se v ní dá fabulovat a jakým způsobem se dá digitální doba také obcházet. Já myslím, že jestli nám jde o to, aby to bylo opravdu tak, že všichni budou mít stejné údaje, ať už to budou policejní orgány nebo jako v mém postingu eh, sociální orgány, které, které budou moc kontrolovat, jakým způsobem eh, dochází k naplňování těch pracovních podmínek řidičů. Takže by je fér, aby ta aplikace eh, byla pod Evropskou komisí, aby byla certifikovaná a aby jsme všichni věděli, z kterého jakéhokoliv členského státu Evropské unie, že prostě ty data, které v nich jsou dány, jsou správná, korektní a jsou kontrolovatelná a následně vymahatelná. To je určitě velmi důležité, protože bez toho se domnívám, že bychom také mohli dojít k tomu, že sice budeme mít digitální aplikace, ale eh, můžeme také zjistit, že ty digitální aplikace nemusí být to, co jsme si představovali. Pokud členské státy mají věřit tomu, že v tom systému je opravdu pravdivě dáno to, co potřebují vědět, pokud to mají, tomu mají věřit kontrolní, policejní orgány, které budou ty kamiony nebo ty lehká užitková taková vozidla kontrolovat následně, tak to musí být eh, podle mého názoru děláno tím smartachografem 2, ty, ty smart, smartachografem druhé generace a zároveň ty systémy musí být pod přímou kontrolou, přímou kontrolou Evropské komise, protože bez toho se obávám, že bychom si možná spíš, teď by to vypadalo dobře, ale také bychom za pět let mohli přijít na to, že vlastně jsme nic nevyřešili, což by byla eh, podle mého názoru velká škoda. A jenom ještě, když mám slovo, eh, tak eh, jsem zapomněla na jedno poděkování a to je přidruženému výboru EMPL, který u mého postingu odvedl velký kus práce především na začátku, právě co se týká pracovní doby řidičů a toho, jak budou vůbec řidiči kamionů charakterizováni v celé tom mm, lex specialis, kterou jsme připravovali takže určitě i kolegové z výboru EMPL si zaslouží velké díky. Paní Virkunen, já chci eh, dodat jednu věc. Měl jste pravdu, budeme muset velice pečlivě sledovat vývoj na trhu dopravy a součástí toho je, že vidíme, že z důvodu e-commerce je stále více těch lehkých užitkových vozidel v mezinárodní dopravě. Lidé nakupují na internetu a je tady hodně těch drobných přepravních mezinárodních operací. Jak už bylo řečeno, tak teď se nemusí starat o dobu řízení a odpočinku, takže nemáme rovné podmínky mezi operátory. A to samozřejmě špatné z důvodu znečištění, dopravy, pokud budeme mít víc a víc těchto lehkých vozidel, které budou profesionálně, komerčně fungovat. A to je součástí eh, toho nařízení, že tyto komerční lehká užitková vozidla 2,5 tuny které fungují na mezinárodní dopravě, tak jsou nyní e, přidány do e, dopadu, e, patří pod tuto směrnici. Takže bude budou rovnější podmínky mezi operátoři, operátory a budeme moci kontrolovat jejich fungování. Budou přidány do toho nařízení v roce 2026 protože ty eh, smart tachografy eh, do té doby nebudou. Automobilový průmysl musí mít čas připravit a lehká užitková vozidla tak, abychom tam mohli eh, montovat ty tachografy. Teď musíme samozřejmě pečlivě sledovat, jak se ten dopravní trh vyvíjí z důvodu e-commerce, z důvodu internacionalizace a mm, také Eh, nových inovací díky chytré přepravě. To je, myslím, velmi důležitá otázka, kterou jste položil. Vy jste zmínil eh, bezpečnost parkovišť také. To je také ustanovení, které je eh, ani dokumentu, že tam je jasný článek, že budeme v příštích letech pracovat na této infrastruktuře ano, teď eh, zakazujeme přespávání v kabinách. Mm, eh, je tam pravidelný týdenní odpočinek eh, než 48 hodin. Teď musíme zlepšit podmínky v odpočinku pro řidiče. A problém je, že nemáme dostatek bezpečných parkovacích míst v Evropě. A proto abychom mohli eh, vyřešit tento nedostatek. Komise připraví standardy a certifikační postupy v rámci sekundární legislativy. Také máme financování eh, v rámci Connecting Europe Facility. Tam jsou finance na podporu eh, budování těchto parkoviště. Toto je jeden důležitý aspekt tohoto nařízení. Další otázka je přes Skype. Angelina Jiskla z bulharského národního rozhlasu. Dobrý den. Moje týzka, otázka se týká pana Ertuga. Eh, pane Ertug, vy asi víte, že eh, mm, čekáme a další země, které nejsou pro tento balíček na hodnocení eh, komise, co se týče návratu kamionů. Pokud to hodnocení nebude ve prospěch toho balíčku, přiznáte, že tam nebyl kompromis k tomu balíčku, ale jenom část Evropy pře- měla převahu nad druhou. Něco tomu dodat chcete? Vaší otázce? Jaká bude vaše reakce, pokud to eh, posouzení dopadu bude negativní? Když mluvíme eh, co by kdyby, tak se obtížně odpovídá. Jak jsem řekl, nevěřím, že to hodnocení dopadu eh, povede k výsledku, který si možná vy přejete. A mohu vám říci, že hodnocení dopadů celkové dopravním trhu ukáže, že nadměrná kapacita, kterou už prokázala Eurostat, můžeme se na to čísla podívat, máme nadměrnou kapacitu kamionů v EU a nedostatek rovných podmínek. Já pochybuju, že toto hodnocení dopadu, my všichni víme, že toto hodnocení dopadu je jedno z částí destruktivní strategie některých aktérů během celého tohoto období. Já se nebojím. Um, um, hodnocení dopadu nové eh, komisaře, no komise, to je v pořádku, my jsme tady pro celou Evropskou unii, nikoli pro jeden členský stát. Děkuji vám. Další otázka. Georgia z Rumunska. Já mám tři otázky. Jednak, eh, jaká, jaká eh, jsou povinné návraty domů a ochrany životního prostředí? Dopad to, to povinnosti na mm, trh má dopad na životní prostředí a proč východní firmy mají jiné eh, mzdy za stejné služby na stejném místě. Je tady o, to má obrovský dopad na trh a proč nebyl zaveden na koncepce referenčních nákladů do balíčku mobility. Děkuji. To jde, myslím, na mě. K vaší první otázce já jsem se pokusil vysvětlit, Eh, kde jsou ty eh, vazby. Pokud máte možnost vytvářet si schránkové firmy ve státech s nižším standardem a eh, řidiči pracují, pracují tam, kde jsou mzdy a standardy vyšší, tak je to problém. To je sociální dumping, které, což mě přivádí k druhé otázce. Sociální dumping. Nízké ceny z, za, pro firmy eh, z těchto zemí jsou založeny na tomto modelu. A to se od začátku snažím vysvětlit. Pokud chcete stejné peníze za stejnou služby, tak musíme změnit systém, musíme změnit tento model. Pokud nezměníte model, tak to bude platit. A ty závody směrem ke dnu budou pokračovat. Viděli jsme to v posledních deseti letech, jak ceny klesaly. Ceny klesaly, a celý trh jde špatným směrem. Evropské firmy a žádný kolega mi, parlamentu mi nevysvětlil situaci, kdy firmy z východu mají za stejnou službu 20-25 méně peněz ve srovnání s německými, italskými nebo nizozemskými firmami. To je problém, protože je nadměrná kapacita nabídka existuje a o nich si navzájem konkurují. Nemluvím o tom, že to je východ proti západu, ale konkurence v celém sektoru. A my všichni víme, že více než 70 e, těchto firm jsou e, malé střední podmín, podniky v Bulharsku v jiných členských zemích. Musíme se tedy snažit e, najít cestu, jak tyto firmy pocit podpořit. Eh, to jsou ty rodinné firmy, co mají eh, pět kamionů. Ti byly vykořišťovány v minulosti. A jako sociální demokrat nikdy neakceptuji, aby tito lidé, tito řidiči měsíce pracovali na západě, eh, dostávali východní mzdy a neměli možnost se vrátit k rodině. Toto není akceptovatelné, to musíme změnit a možná to je odpověď na vaši otázku, proč tedy pozdní návraty. Protože všichni víme, že řidič je nejslabší článek řetězu. Pokud ten zaměstnavatel eh, i do budoucna mm, je donutí zůstat tam, kde jsou, aniž by měli možnost poslat je domů. Máme nařízení, eh, my jsme se pokusili toto zajistit, eh, ty návraty, protože víme, že ten velké logistické firmy zakládají ty schránkové firmy a to musíme zastavit. Musí být spojeno pra, místo, kde pracují a tam kde, místo, kde jsou registrováni. To povede ke změně paradigmatu v rámci EU a já jsem skutečně e, optimistou, že to povede k dobrému řešení. Paní Konečná to zmínila e, vícekrát. Stejná e, cena za stejnou službu musí platit i do budoucna a víceméně to povede k, k rovnějším podmínkám, kde ty firmy přežijí a mm, ty firmy, které nebudou dodržovat ty firmy, tak se budou muset zamyslet nad tím. Myslím, jim bude trvat, os, bude trvat 18 měsíců, než, se ta legis, než ta legislativa vstoupí v platnost. Eh, budou se muset tedy začít chovat seriózně. Nás doplňující... Eh, because eh, I don't know why is... Já nevím, proč by doprava měla být odlišná od zemědělství v zemědělství také západní státy potřebují eh, pracovníky z východu. Eh, řekněme, že naši pracovníci potom pracují v Německu a také mají špatné podmínky. A vlastně doprava je teď diskriminovaná nebo ty východoevropské společnosti v oblasti dopravy jsou diskriminované vůči těm západoevropským. To se úplně netýká toho, co jsme my teď přijali, ale můžu vám, eh, můžu s vámi souhlasit a já jsem byl ten, kdo v době koronakrize se zasazoval za práva pracovníků z Bulharska a Rumunska, kteří pracují eh, v zemědělství v Německu. Všichni eh, tam museli být v karanténě, museli si zaplatit eh, dopravu zpátky domů, kolikrát nedostávali ani minimální mzdu. A já a naše strana, sociálně demokratická strana v Německu, jsme bojovali za jejich práva. A já jsem se obrátil na Německo, Německé ministerstvo vnitra a zemědělství a, a chtěl jsem jenom vysvětlit, že si, eh, jsme plně vědomi tohoto problému a budeme se snažit to napravit. Ale Teď jsme se eh, snažili eh, nastavit ty podmínky v oblasti dopravy a můžu vás ujistit, že se všemi kolegy, také z Rumunska, se eh, budeme usilovat o to, aby ty rovné podmínky platily i v zemědělství. Já chci poděkovat všem zpravodajům, už můžeme, musíme skončit naši tiskovou konferenci. Děkuji vám za účast. Thank you. Thank you.